Der Präsident. Vielen Dank. Děkuji vám. Zahajujeme zasedání, prosím, usaďte se. Zápis se včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Protokol je tedy schválen. Dámy a pánové, jako další bod na pořadu jednání máme prohlášení profesora Maria Montiho, ministerského předsedy Italské republiky, k otázkám růstu a finanční krize. Já vás zde, pane, srdečně vítám. Je to nám, pro nás velká čest a vítám vás jménem celého parlamentu. Pane dámy, tady... Dámy a pánové, dovolte jenom několik slov k postupu. Upozorňuji eh, poslance, že nebudeme mít eh, catch the eye jako součást této eh, debaty, takže nemá smysl hlásit se nyní do debaty. Říkám to proto, že se mi už mnohokrát stalo, že kolegové trvali na tom, aby Catch the Eye se odehrálo, ale nemáme to naprogramované, takže to nebude. Já nyní předávám slovo ke strategii pro hospodářskou krizi a růst eh, panu profesoru Mario Montimu, ministerskému předsedovi Italské republiky. Grazie, signor. Děkuji, pane předsedo. Je pro mne velkou ctí, pro mne i pro italskou vládu, že jste mě pozvali do Evropského parlamentu na plenární zasedání, abych zde hovořil abych zde pronesl několik slov. Na úvod bych rád vzdal hold Evropskému parlamentu. Pro mne je opravdu velmi emotivní to, že jsem navštívil tento sál. Já si vzpomínám na své první setkání v Evropském parlamentem v lednu roku 1995. V té době probíhalo slyšení, abych byl potvrzen jako člen Evropské komise. Od té doby po deset let byl pro mne Evropský parlament důležitým partnerem v diskusi. A viděl jsem, jak eh, v rámci demokratického života v Evropě roste vliv eh, Evropského parlamentu. Tady, v Bruselu, i v zasedacích sálech komise. A vždycky jsem měl pocit, eh, že za komisi, jejíž jsem byl součástí, a vítám zde také zástupce komise. Byl Evropský parlament vždy důležitým partnerem při evropské konstrukci. Teď eh, jsem v levici parlamentu, kde jsem ještě nikdy nebyl. Je to levice, která normálně přísluší radě. A je to úplně nová zkušenost být zodpovědný za politiku jednoho z členských států. Musím vás ujistit, že pro mne je neoddělitelná odpovědnost, kterou cítím vůči své zemi a zodpovědnost, kterou cítím jako Ital vůči Evropské unii. Příliš často jsem v Bruselu jako komisař viděl národní vlády, které obvinují evropské instituce poté, co se sami účastnili rozhodnutí přijatých evropskými institucemi. A já jsem si slíbil, že nikdy neudělám takovýto hloupý žert Evropské unii. A vždy vysvětluji svým spoluobčanům v parlamentu i jinde, že důležité oběti obtížné reformy, k nímž jsou vyzýváni italští občané v této chvíli, nejsou vnucovány Evropou, ale jsou nezbytné k tomu, aby se zlepšil hospodářský, sociální a občanský život v Itálii. Především v zájmu našich dětí. A jsou to věci, které Evropa doporučuje, ale jsou to věci, které rozhodně nemůžeme přičítat Evropské unii. A já velmi cítím svou zodpovědnost eh, za vedení země v této chvíli. Jedná se o zemi, která má čím dál vzácnější surovinu v Evropskou unii, což znamená veřejné mínění, které je nakloněno Evropě a evropské konstrukci. A já chci tuto surovinu nadále kultivovat a využívat. Nechci rozptýlit. A proto cítím, že musíme velmi opatrně argumentovat a přesvědčovat občany. A musím argumentovat opravdu věcně, nejen na základě evropských vztahů. A při každé příležitosti Vyzývám své kolegy z vlád ostatních členských států, aby využili stejný přístup, stejný náhled na tu naši společnou konstrukci. Itálie v této chvíli, pane předsedo, vážení poslanci, jde cestou velmi složitého běhu k nouzovému východu, k únikovému východu a mám pocit, že se nám postupně daří vymanit svou zemi ze stínové zóny, kam byla na určitou dobu uvržena jako možné ohnisko problémů pro eurozónu. Vynakládáme veškeré potřebné úsilí v oblasti konsolidaci rozpočtu a strukturálních reform. Chci připomenout, že závazek, který si na sebe vzal Silvio Berlusconi v létě, můj předchůdce, v tom smyslu, že rozpočet Evropského státu už v roce 2013 bude vyrovnaným rozpočtem, to znamená, že se tak stane ještě o dva roky dříve než v ostatních státech Evropské unie. Byl to závazek, který byl přijat za nouzových a naléhavých podmínek. A má vláda tento slib eh, převzala. Nežádali jsme o to, abychom tento slib eh, přepracovali, i když je velmi přísný. A bude to znamenat asi pětiprocentní předběžnou eh, platbu ve výši asi 5% HDP. Velmi rychle chceme přistupovat eh, k tomuto vyvážení, vyrovnání veřejných financí a stejně tak jsme rozhodnuti, vzhledem k té zvláštní konfiguraci vlády, kterou máme a vzhledem k tomu zvláštnímu vztahu s parlamentem. Jsme připraveni a rozhodnuti velmi rychle provést potřebné strukturální reformy. Samozřejmě Itálie jak se tedy postupně osazuje v jistější pozici, má před sebou ještě dlouhou cestu, ale je velmi pozbudivé dívat se na to, čeho už jsme dosáhli. Rozhodně Itálie se neomezí na to, že by pasivně přijímala politi- politické orientace Evropské unie. Naopak, Itálie bude chtít čím dál více přispívat eh, ke stanovování těchto směrů a chce hrát roli, která přirozeně patří velké zakladatelské zemi Evropské unie a jedné z největších ekonomik eurozóny. A v tomto duchu jsem přivítal pozvání k úzké spolupráci ze strany německé kancléřky a prezidenta Francouzské republiky a vždycky jsem s nimi už od začátku, od našeho prvního třístraného setkání, zdůrazňoval, že Itálie chce přispět a je zaměřena na metodu společenství a uznává prioritu evropských institucí a chce i nadále využívat všech příležitostí k tomu, aby budovala mosty, spíše než eh, aby se snažila vzdalovat od zemí, které zatím ještě v eurozóně nejsou. Jedná se o země, které se také vyjádřily v tom smyslu, že nikdy nechtějí být součástí eurozóny. Myslím si, že pro Evropskou unii je důležité, aby byla inkluzivní, ne exkluzivní. Pane předsedo, vzhledem ke specifickému tématu hospodářská krize, růst a zaměstnanost, které je tématem této schůze, dovolte mi pár slov k tomu, co považuji já osobně za hlavní riziko této fáze budování Evropy. Euro bylo nejambicioznějším krokem evropské konstrukce. Můžeme dovolit cokoliv, ale rozhodně nemůžeme dovolit, aby se euro stalo faktorem, který rozdrobí Evropu a rozdělí. Toto riziko existuje. A myslím si, že je na dosah ruky řešení krize eurozóny. My o to usilujeme, ale zároveň musíme věnovat stejné úsilí obnově jednotného ducha a pocitu, že patříme všichni k jednomu projektu, protože krize eurozóny vyvolala celou řadu stereotypů, rozdělila Evropany podle jejich postojů, rozdělila Evropany v centru a na periferii. Všechny tyto klasifikace musí být rozhodně odmítnuty. Io sono il rappresentante di uno stato considerato geograficamente. Já zastupuji stát, který je geograficky považován za periferní, za okrajový a nemohu tomuto geografickému postavení nic říci, nemohu vůči tomu nic namítat, ale zároveň jsem povinen říci, že z hlediska zodpovědnosti byla i Itálie centrálním státem a centrální státy od těch dvou hlavních ekonomik eurozóny, což je Německo a Francie, byly na počátku krize paktu růstu stability a jeho omezené důvěryhodnosti v roce 2003, když eh, za tiché komplicity Itálie, která v té době předsedala radě ECOFIN. Tyto dvě země dali přednost využití svého politického vlivu na ostatní členské státy k tomu, aby rozbili mechanismus uplatňování a vymáhání pravidel. A to je věc, kterou dnes představitelé Francie i Německa uznávají, takže neříkáme nic nepříjemného na adresu svých kolegů kancléřky Německa a francouzského prezidenta. Je ale pravda, že důvěryhodnost eh, rozpočtu a rozpočtové disciplíny byla poškozena právě centrem eurozóny, která, které původně naopak eh, tuto záležitost propagovalo. Nesmíme tedy zapomínat, že Takzvané centrum je zodpovědné stejně jako periferie, protože je pravda, že různé státy periferie, i ten stát, který já te zastupuji, v určitých chvílích se příliš vzdálili od rozpočtové kázně. Ale, pane předsedo, v Evropské unii neexistují ti hodní a ti zlí. My všichni se musíme cítit spolu zodpovědní jak za to, co se odehrálo v minulosti, tak i za to, co budeme dělat v budoucnu. Trvalo nám osm dlouhých let, kdy členské státy a především komise a já jsem rád, eh, že to mohu uznat a zdůraznit, protože tato velká instituce je hnací silou evropské integrace. Parlament, eh, který v uplynulých letech hrál čím dál větší roli. Všechny tyto instituce museli 8 let eh, velmi obtížně budovat, znovu budovat eh, důvěryhodnost, eh, obnovovat důvěryhodnost paktu růstu a stability a musím eh, vzdát čest znovu tomuto parlamentu, protože ten šesti balíček je právě prvkem, který tuto důvěryhodnost ještě zvýšil nad rámec toho, co se rada domnívala, že je vůbec možné. Tato historická fáze, která obsahovala různé faktory nedisciplíny ze strany národních představitelů, už je za námi. Musím také říci, že tento parlament je velmi disciplinovaný a musíme ještě jednou poděkovat parlamentu za práci, kterou v tomto smyslu odvedl. Nemyslím si, že v této chvíli bychom měli být spokojeni s tím, že máme daňový pakt, že jsme vlastně vyřešili daňovou a eh, rozpočtovou disciplínu a že můžeme přistoupit k druhé otázce a to je růst. Já si myslím, že ne, že musíme sladit oba dva tyto prvky. A to platí i pro každodenní život našich eh, zemí. Včera na uh, radě ministrů jsem musel přijmout velmi obtížné rozhodnutí v Římě. Je to nepopulární rozhodnutí a sice, že neposkytneme finanční záruku italského státu skvělému projektu, aby se v Římě konaly olympijské hry v roce 2020 a v Itálii toto rozhodnutí, především tedy v Římě, vyvolalo velké zklamání. Ale argumentovali jsme a mám pocit, že italské veřejné mínění to pochopilo, že nejdůležitější věcí pro Itálii, v zájmu Itálie i v zájmu Evropy, jak o tom svědčí i to, co jsem zažil teď eh, ve Washingtonu, stabilita eura je považována za důležitou také pro celosvětovou stabilitu a celosvětové hospodářství. Takže v této chvíli jakékoliv odkládání do budoucna určitých břemen, jejichž návratnost není jistá, to si podle mě nemůžeme teď dovolit. Měli bychom se vyhnout tomu, abychom na budoucí generace uvalovali tato velká břemena. Já si myslím, že organizace velkých událostí které jsme v Itálii realizovali i v minulosti. Itálie tímto přispěla ke sportu i k evropským událostem. Myslím si, že toto jsou takováto drobná svědectví, která musíme nabídnout, abychom ukázali, že rozpočtová disciplína není něco, čeho se chceme co nejdříve zbavit. Naopak je to nový způsob života. Za stolem Evropské rady Itálie představuje čím dál více hlas, který hovoří o růstu právě proto, že uvnitř své země dělá vše, co je potřebné v zájmu dosažení rozpočtové kázně. Evropská rada 30. nebo tedy 31. má ještě co říci k růstu. A já cítím, že parlament ve své každodenní práci, ve svých rozhodnutích o jednotlivých projektech, jasně cítí, že růst je zásadním faktorem. Itálie žádala a získala také na Evropské radě možnost ještě více upřednostnit růst v rámci cílu hospodářské politiky. Toto je velmi dobře možné bez eh, spochybňování rozpočtové kázně, bez jeho ohrožování. Ale musíme se zbavit eh, určitých eh, stereotypů. Například vnitřní trh, jeden z důležitých výdobytků může k růstu velmi dobře přispět. komisaře Barnier byl protagonistou nedávné iniciativy Evropské komise, což byl akt o jednotném trhu, který sám v sobě nese velký potenciál hospodářského růstu. Itálie bojuje za to, aby po slovech následovaly také činy. A to co nejrychleji, tak, aby hlavy států a vlád vystoupily, zveditelnily se a dali maximální politický profil této záležitosti, aby vnitřní trh eh, a jednotný trh tedy nevypadal jako šedá masa různých směrnic. My jsme chtěli jednotný trh ještě více rozvíjet, protože je pro evropskou konstrukci zásadní. Například, a teď zopakuji něco, co jsem řekl na Evropské radě. Fiskal kompakt to je výborné, je samozřejmě dobré, takto po čtvrté nebo po páté posílit arzenál, který nám má přinést rozpočtovou kázeň, ale neměli bychom alespoň částečně udělat eh, tutéž práci pro integraci jednotného trhu? Proč bychom měli mít eh, sankční mechanismy pouze pro rozpočtovou kázeň a přitom členský stát, který poruší pravidla jednotného trhu, může klidně tato pravidla 4-5 let dále porušovat, dokud eh, komise neproběhne všechna stádia procedury, než by mohla předat tento případ soudnímu dvoru. Toto všechno jsou eh, záležitosti, které brání správnému fungování měnové unie a eurozóny. Věnovali jsme tolik úsilí rozpočtové kázni, ale je škoda, že jsme nevěnovali stejnou pozornost také hospodářské unii, což je tedy ten základ, na kterém spočívá měnová unie a teď všichni společně věnujeme právě hospodářské unii větší zájem a větší pozornost růst, pane předsedo. A teď už se opravdu blížíme k závěru. Vím, že v tomto parlamentu se čas eh, velmi přísně měří. Myslím, že i v tomto jste velmi disciplinovaní, více než kdekoliv jinde na světě. To je tedy z vaší strany velmi důležitý příspěvek k disciplíně. Dluhopisy stability pro které se parlament drtivou většinou vyslovil, jsou věcí, kterou jsem i já sám jinde propagoval. A nikdy jsem si nemyslel, že by mohly znamenat rozpočtovou nekázeň. Podle mě jsou nástrojem, který zajistí větší integraci finančních trhů a jsou také nástrojem, který pokud bude dobře vytvářen a pokud se bude řídit zelenou knihou komise a usnesením Evropského parlamentu, v rámci zprávy, kterou jste schválili, mohou eh, přispět k tomu, aby finanční trhy byly disciplinovanější vůči státním rozpočtům. Je to příklad nástrojů, které mohou být využity s tím, že pokud si třeba velká země bude myslet, že dluhopisy stability by měly být zavedeny dříve, spíše než později, tak i toto může být eh, splněno, protože se říká, že není nebezpečné studovat tuto možnost, ale měly by se stát nástrojem, který nám umožní posoudit, zda to, jak se zachází v současné době s investicemi, jak veřejnými, tak soukromými, je teď ten nejlepší způsob. Je skvělé, že po fiskal kompaktu bude následovat také pravidlo označované jako Golden Rule, což je pravidlo vyrovnaných rozpočtů. Myslím se, že je trochu chyba říkat tomu zlaté pravidlo. V době ve své době v Německu se říkalo, že to zlaté pravidlo stanoví, že stát se může zadlužit, ale pouze do eh, výše veřejných investic. To znamená, že se může dluhem nebo pomocí zadlužení financovat eh, vytváření kapitálu a pouze vytváření kapitálu. Jednoho dne Evropa, poté co bude završena ta velká transformace, my jsme tuto transformaci směrem ke kultuře disciplíny završili také díky Německu. A budeme si moci dovolit chladněji a rozumněji využívat také tyto nástroje sloužící k růstu. E, poslední věc, nemám tedy na ně moc času, ale dovolím si odkázat na článek, e, který dnes dopoledne vyšel ve francouzských, italských a německých novinách. A já jsem to podepsal s paní Sylvie Goulart, poslankyně tohoto parlamentu. Potřebujeme sladit, a zatím se nám to příliš ještě nedaří, integraci, kterou potřebujeme v čím dál větších dávkách, a demokracii, které se rozhodně nechceme vzdát. A jak ale máme sladit demokracii a integraci? Myslím si, že je možné sladit demokracii a integraci. Of course. Samozřejmě jen velmi povrchní ostrovní kultura může mít za to, might uh, might uh, might naively might... Může naivně věřit, že integrace znamená superstát, a velká většina v italském parlamentu. Pane předsedo, Omlouvám se za to, že jsem se nechal unést vášní pro evropskou integraci. Integrazione Integrazione europea. Evropská integrace to rozhodně neznamená superstát. Je to neustálé uplatňování principu subsidiarity a musí být sladěna s demokracií. V této chvíli Vidíme, co se může stát, když lidé v některých členských státech mají pocit, že integrace se realizuje na úkor demokracie. Já si myslím, že spíše než abychom se eh, snažili znovu objevovat Ameriku, potřebujeme spíše pracovat na institucích, které existují. Existuje, myslím, že jste o tom slyšeli mluvit, eh, v Evropě existuje instituce přímo volená občany, Eh, ve, všeobecném, eh, ve všeobecných volbách. Tato instituce se jmenuje Evropský parlament, má obrovský vliv na život společenství. Já jsem byl členem Evropské komise kterou tento parlament vyzval před eh, určitým počtem let k tomu, aby se vrátila domů. Takže musím vás ujistit o tom, že tento parlament je velmi přísný. Myslím si, že když se budou čím dál více rozvíjet funkce Evropského parlamentu, tak je možno, Eh, sladit efektivitu tohoto orgánu a je možné všechny tyto orgány, které svého času vymyslel ten mimořádný francouzský politik eh, a ekonom Jean Monnet, je možné dosáhnout, aby tyto orgány byly v čím dál větší harmonii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji, pane ministerský předsedo Monty. Děkuji, kolegyně, kolegové. Pane ministerský předsedo, vy eh, jste eh, dnes uveřejnil text paní kolegyně Gula a já si myslím, že budu hovořit eh, upřímně jménem mnohých kolegů, když vám srdečně poděkuji. Myslím si, že to byla čistá zhoda eh, náhod, že se zrovna ten článek objevil dnes, eh, byl zveřejněn. Nejdříve pan eh, Josef Dol na pět minut. Pane ministerský předsedo italské vlády, drazí kolegové, zde jsme přesvědčeni o tom, že Evropa musí vyrovnat své veřejné finance a vrátit se k růstu. Rád bych vám řekl, drahý Mario Monti, že hospodářské reformy, které jste zahájili ve vaší zemi, jsou příkladné na obou těchto frontách. Na jedné straně jste udělali celou řadu reform, které zahájila už předcházející vláda, to jste také připomněl, a na druhé straně jste také udělali velké změny Především tím, že jste liberalizovali určité profese. To jde správným směrem, protože to vytvoří pracovní místa a bude to stimulovat konkurenci. Eh, díky vašemu návrhu vytvořit určitou flexikuritu posílíte sociální tržní ekonomiku a trh práce díky tomu bude dynamičtější a také bude více ochraňovat eh, své občany. Váš boj proti podvodům a za transparentnější daňový systém je také správný, protože umožní snížit daňové zatížení Italů. Má, má skupina podporuje tento balíček opatření, které jsou příkladné pro Evropu a doufám, že hodně evropských zemí se jim bude inspirovat, protože abychom obnovili růst, je nutné znovu obnovit ekonomické a politické příhodné klima. Je také nutno možno vrátit našim spoluobčanům naději. Ne dávat jim nějakou falešnou naději, která by byla zklamána, protože by se nezakládala na pravdě. Musíme jim dát naději, která bude ležet na rozvoji konkurenceschopnější ekonomiky a na potřebných reformách našeho společného života. Italské hospodářství, stejně jako hospodářství většiny evropských zemí, je silné, protože je vybudováno na reálné ekonomice a na odvětvích, které jsou plné potenciálu. Pane Monti, začali jste optimalizovat tento potenciál, liberalizovali jste a uvolnili jste ekonomiku a my musíme udělat to tež v našich zemích a musíme si vzát, vzít příklad z těch, kteří to dělají lépe. Národní politiky a také evropské politiky eh, musí využívat eh, nedostatečně využívaných zdrojů. To znamená, musíme umožnit našim malým a středním podnikům, výzkumníkům, ale také milionům Evropanů, především mladých, kteří jsou nezaměstnaní, aby rozvíjeli svůj potenciál. A tato politika vyžaduje zodpovědnost o které svědčí i vaše přítomnost v čele italské vlády. Někteří podlehají pokušení směšovat veřejné výdaje a investice. Vy jste o tom hovořil, ale pouze díky investicím získáme trvale udržitelný růst. Bývalý předseda komise Jacques Delors říkal, že do vnitřního trhu se nemůžeme zamilovat. Ale musím také říci, že se ani nemůžeme zamilovat do evropské konkurenceschopnosti. Přesto ve zprávě uh, pane Monte, kterou jste eh, vydal vy, jste naznačil dobré cesty k obnově růstu. Budu hovořit o větší daňové koordinaci mezi členskými státy. Budu hovořit také o novém impulzu pro vnitřní trh. Budu hovořit o vnitřním trhu byl v roce 1983 už vytvořen 1993 a zatím ještě není dokončen. Všichni vědí, jak já jsem eh, příznivcem toho eh, francouzsko-německého motoru, ale rád bych byl, aby i ostatní země uvedly své návrhy či protinávrhy. Chci také využít této příležitosti k tomu, abych eh, uvítal to, jak jste rozhodně připraven podporovat metodu společenství a evropskou integraci. A Evropský parlament, eh, vy víte, že návratem mezivládní metody by byl velkou chybou. Byl by to návrat zpět pro půl miliardy Evropanů. Já vás prosím, abyste využil veškerého vašeho vlivu a nadále se stavěl proti této mezivládní metodě, protože za vámi stojí také většina tohoto parlamentu. Tento parlament chce, aby byl slyšet jiný hlas, hlas solidární a zodpovědné Evropy, hlas politické a integrované Evropy. My eh, víme, že ve vás máme spojence. Děkuji vám za pozornost. A nyní za socialisty a demokraty pan Svoboda na 6 minut. Děkuji, pane předsedo, pane ministerský předsedo. Vítejte, vítejte na půdě této sněmovny. Nikoli pouze jménem kolegy demokratičím, ale všech eh, socialistů. Jsme velice rádi, že jste eh, co že jsme vás nezvolili do Evropského parlamentu jako europoslance. No ale určitě bychom to udělali po té, co jsme si poslechli vaši, váš proslov. Ehm, skvělý proevropský proslov a zcela na místě zde. Naše očekávání jsou velice vysoká, jak v Itálii, tak vůči celé Evropě, jak z naší strany, tak ze strany mm, našich populací. Hovoříte o růstu a zároveň o fiskální disciplíně. Já bych šel o krok dál a prohlásil bych dokonce, že i fiskální disciplín se dá dosáhnout snadněji, máme-li růst a zaměstnanost. A pane ministerský předsedo, máme tady mnoho deklarací, Francii, italských, jiných ale za, ní, za nimi se často nedostavují konkrétní kroky. Například tady máme summit v Kanu, kde eh, pan eh, prezident Sarkozy eh, pozval G20 a říká, jsme pevně přesvědčeni, že zaměstnanec musí být srdcem našich politik, která navodí znovu vzájemnou důvěru a vytvoří rovnovážný, udržitelný růst a tak dále. Skvělé prohlášení, ale kde máme tu realitu? Stále nám schází stále ještě se bavíme pouze o těch um, eurobondech stability, o jiných opatřeních, ale nic se neděje. Pro nás je sociální Evropa něčím, co musí být završeno, konkrétního. Máme znovu prohlášení G20, kde se hovoří, jsme si vědomi eh, významu eh, sociální ochrany v každé zemi, eh, důležité úloze sociálního dialogu. A dnes dopoledne znovu hovoříme o tom, jak například v Řecku sociální dialog je ničen. Není. Sociálním partnerům nikdo nenaslouchá, legislativa a tak dále schází. Takže pro nás růst, zaměstnanost a sociální politika musí jít ruku v ruce. Další věc, to se týká daní. Pro sociální Evropu musí být daňový systém rovněž ze sociálního hlediska spravedlivý, takže musíme bojovat například s daňovými úniky. A i zde G20 jasně říká, zavazujeme se, že budeme eh, hájit naše veřejné služby eh, před riziky, eh, před určitou legislativou, která ji může poškodit. Ale není zatím konkrétně legislativa například proti těm daňovým rájům. Co si má myslet takový takový řecký občan, když si e, ti nejbohatší odvádějí e, své peníze někam do Švýcarska nebo ještě dále a oni se musí smířit s tím, že se jim snižují platy. To přece se na to nedá přistoupit. Víte, e, pane ministerský předsedo, že pro nás je daň z finančních transakcí velice důležitá. Máme tady studii například o daňových unicích a pokud se vše eh, správně, vše Eh, provede, tak eh, ta daň z finančních transakcí eh, neuškodí. Akceptujeme, že si někdo místo, aby si nechal něco zdanit, odvádí své prostředky na Bahamy, ale tady to najednou neakceptujeme, to není důsledné. Musíme jít o krok dál. Fiskální konsolidace v růstové Evropě, v Evropě z více zaměstnaností, sociálně uvědomělé Evropě, která bude fiskálně konsolidovaná a která se zbaví daňových rájů a která bude akceptovat akceptována všemi občany. Další věc. Máme evropské instituce, které eh, rovněž se musí svým hlasem připojit a musí eh, přispět k růstu. Eh, například investiční banka. Proč nedat více úvěrových možností investičním bankám, například u malých středních občanů? Evropská investiční banka by přece též měla být nápomocná růstu. Máme Evropskou centrální banku a tam přece máme pana Draghiho, vašeho um, soukmanovce, my jsme si ho poslechli, on eh, je někým, koho my bychom chtěli podpořit, aby se zasadil, aby udělal maximum pro protěžování růstu a pro schopnost generovat růst. Takže máme tady dva Italy, Draghiho a Montiho a Evropa už má jinou tvář a doufáme, že to bude pro Evropu velký úspěch. Ten Super Mario uh, uvidíme, zda opravdu bude takovým Super Mariem, jak ho známe z dětských hraček. Um, a nyní, um, máte pravdu, když hovoříte uh, demokracii a integraci, že si neprotiřečí, ale pro nás není demokracie jenom E, nějakou Evropskou radou, protože tam bohužel dochází k tomu, že si některé státy chtějí uzmout větší kus. Někdo se například ptá, když vy dáváte tolik pravomocí radě, tak co vy v tom parlamentu pak? Vím, že Lisabonská smlouva nebyla ušita na míru pouze vládám, ale pokud hovoříme o demokracii, tak musíme podpořit i požadavek parlamentu, aby byl rovnocenným hráčem e, v této hře a nikoli pouze se vnucovat, aby vůbec směl se účastnit zasedání a případně si moci slůvko dovolit nějakým malým změnám. Ne, tam musíme být přítomně od začátku. A nejde pouze o komisi. My jsme například hovořili, že někdo Eh, například eh, v, do Řecka se eh, dostane z Evropy a vlastně tu situaci zhoršuje. My musíme hájit fiskální odpovědnost a růst a nikoli pouze fiskální disciplínu a stabilitu za každou cenu. Ehm, takže s tím vážeme tady veliké naděje. A ještě slůvko nakonec. Jsme rádi, že jste mezi námi hájíte silnou Itálii a zároveň silnou Evropu. Itálie to je zakladající člen této Evropy. Je to silná demokratická země, hospodářský, bezpečná, zdravá a chceme, aby měla plnou zaměstnanost, plnou eh, sociální politiku uspokojivou a my vás v tom podpoříme. Přejeme vám vše nejlepší a děkujeme vám. A nyní slovo dostává za frakci liberálu pan poslanec Verhofstadt. Drahý pane premiére, drahý Mario, má frakce i my ze skupiny Spinelli jsme hrdí na to, že jste se stal předsedou italské vlády. Děláte opravdu obdivuhodnou práci, protože za pár týdnů jste dokázal, že se Itálie ubírá správným směrem a začali jste dělat hluboké strukturální reformy, které jsou nezbytné pro Itálii, ale i pro Evropu. A konečně máme v Evropské radě skutečného federalistu, drazí přátelé. So, uh, well, Já už raději nebudu pokračovat v italštině. já spíše jsem schopen hovořit o italském vínu než opravdu italsky. Eh, pane ministerský předsedo, drahý Mario, eh, vy samozřejmě potřebujete více než jenom poklony od našeho parlamentu a kolegů v Evropské radě. Určitě potřebujete více než jenom morální nebo slovní podporu. Eh, vy potřebujete podporu úplnou od parlamentu i od Evropské rady. A to znamená hlavně uskutečnění toho plánu snížení úrokových měr pro všechny v Evropě. A dneska je třeba, abychom si eh, připomněli, že Itálie i po reformách eh, platí úroky v trojnásobné výši úroků německých, čili to je 5,7 eh, a to skutečně nemůže pokračovat dál, pokud eh, se máme vymanit eh, z krize. My skutečně potřebujeme mít ten zachranný fond, to je německý návrh ve výši 2,3 miliardy eur a je to fond, který by byl schopen snížit úrokové míry nejenom pro Itálii, ale třeba také pro Německo. Tento parlament eh, ve své rezoluci před 14 dny eh, se postavil také za myšlenku ustavit tento fond. Eh, myslím, že je to většina v parlamentu, která je eh, pro tu myšlenku, aby eh, právě tento nový fond eh, byl součástí toho zachráného balíčku, který, opatření, který jsme tady přijali. Jak jste řekl, a já jsem velice rád toto slyšel v vašem vstupu, ten zmínku o společných bondech. A tady nejde jenom o vytvoření solidarity, a také o nástroj, který by skutečně zavedl skutečnou disciplínu do našeho monetárního systému. Je to určitě řešení lepší a strukturálnější, systémovější, než to, co děláme teď, že prostě eh, používáme prostředky z kapes daňových poplatníků, abychom zachraňovali státy, dneska tři státy a nyní eh, Francie, Británie, zítra možná Německo opět eh, přišli o část svých ratingů. Čili já si opravdu myslím, že je čas na systémové řešení, na řešení, eh, které pozve k tomu, aby zachraňovali nejenom eh, daňoví poplatníci, ale také třeba finanční instituce a tak dále. A ještě poslední poznámka. Itálie není Řecko. Eh, Řecko by se mělo dívat směrem k Itálii, jak se řeší krize. Eh, Řecko prostě musí vyřešit svůj obrovský dluh, obrovský administrativní sektor a politický systém. A Možná, že by bylo dobré, až pan profesor Monte eh, dokončí svoji práci v Itálii, mohl by to převzít v Řecku, byl by to takový, takový cestující premiér a řešil by problémy celé Evropy. Děkuji vám. Já vám eh, děkuji, pane Ferhovstate. A nyní slovo dostává paní Harms za skupinu zelených. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážený pane Monty, eh, já hned přepnu zase do Němčiny. Vy jste ve svém proslovu a nejenom tedy eh, v tom článku, který vám vyšel dnes dopoledne, jste tedy ve svém proslovu zdůraznil podle mého názoru dvě věci. Za prvé, eh, jste člověk, který je schopen italskou politiku civilizovat po poměrně těžkém období. A směrem k nám jste vyslal signál, že byste možná mohl být jedním z těch silných, osobností v Evropě, eh, který přispěje k tomu, aby se civilizovala i evropská politika. Eh, neboť eh, upřímně řečeno o to vlastně jde. Já jsem velice pečlivě naslouchala a mi se mi zdálo, že to říkáte dobře, ale eh, možná byste mohl být ještě jasnější, možná byste ostřeji mohl říci, jaké potíže tady řešíme. Eh, známe čísla, eh, která se týkají Itálie. Itálie, Španělsko, Portugalsko a Irsko, to je ten minimální seznam těch zemí, kde lidé se bojí, když poslouchají zprávy z Řecka. A my rozlišujeme, my říkáme, toto není Řecko, Portugalsko je jiné, Španělsko je jiné, Irsko je jiné, ale krize prostě není kontrolovaný proces, krize se může dále rozšířit. A já jsem eh, před časem viděl, vy jste vlastně eh, získal ostruhy v bankovním sektoru také, nebo před bankovním sektorem v jejich očích, tak já eh, bych měla na vás otázky, kde bych ráda od vás slyšela zřetelnější odpovědi. Za prvé, když se podíváte na Řecko a říkáte, že je třeba provádět inkluzivní politiky, udržet Evropu pohromadě, myslíte, že řecká politika, tak jak se nyní odehrává v Řecku, že jsme na správné cestě? Já se obávám, že k tomu nemůžeme s jistotou říci ano na tuto otázku. Nelly Gross, komisařka, včera řekla, že by nebylo žádné drama, kdyby Řecko opustilo eurozónu. Já myslím, že eh, tak, jak to bylo řečeno, tak jak si mimochodem, eh, že to je nebezpečné. Tady bychom se měli zamyslet. Za druhé jste hovořil o disciplíně, zejména fiskální, rozpočtové disciplíně. Domníváte se, že eh, člověk, který by měl nyní v Itálii dělat velký pořádek, že je chytré prosazovat fiskální disciplínu pouze škrty? poněvadž to se děje v Řecku, tam se jenom škrtá. To není náprava rozpočtu eh, a sice vytvoření eh, rozumného poměru mezi výdaji a příjmy, ale tady jde skutečně jenom o škrty a většině lidí, zejména těm chudším, se daří hůře a hůře. Je toto způsob, který, je, který se dá vydržet viděno očima jiné země, které bojuje s krizí. A Třetí věc, pokud se týče finančního sektoru, eh, vy jste řekl, že velké banky jsou příliš velké na to, aby se dali rozdělit a my eh, teď, když vidíme, eh, jaké potíže způsobuje tento finanční sektor a e, nyní de facto e, zemím, e, se, které potřebují daleko méně peněz, tak se jim prostě pořád dávají přesné předpisy o tom, jak s nimi mají zacházet. Já myslím, že tady se rozvírají jakési nůžky. Já vím, že vy jste Eh, v Itálii začali eh, pracovat na omezení eh, neplacení daní a vy jste třeba v Kortině v Tampecu oznámil daňové kontroly a to jsou velice zajímavé signály. Byl byste připraven v Evropě se zastávat toho, abychom v Evropě zabránili tomu, aby se takovémto rozsahu v Evropě eh, vyhýbalo, vyhýbali lidé placení daní, to je nějakých 300 miliard eur ročně. Já vám děkuji za trpělivost, pane předsedo, a dovolte mě, abych ještě na závěr řekla jednu větu, jednu jedinou. Vy jste, pane Monty, pokud se týče premiérů v krizových zemích, vy jste ve speciální situaci. A sice po celé Evropě jste mimořádně respektován. Já myslím, že vy jakožto osoba a s vaší zkušeností eh, jakožto komisař, že máte zvláštní speciální zodpovědnost eh, eh, vůči těm zemím, které ještě nejsou v krizi. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Hansová. A nyní za frakci evropských konzervativců pan poslanec Kalenen. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Další slavný Monty samozřejmě, odkazuji na Montyho Pythona, nejméně známého. A ten tehdy v tom filmu zpíval vždy se koukají na tu optimistickou stránku života. Ano, hospodářské výhledy jsou e, spíše nepříznivé, ale máme důvody pro optimismus. Alespoň v jednom souhlasím s panem Verhostatem, totiž Itálie opravdu díky bohu není Řecko avšak národní účty nebyly řízeny správně, e, začínaly před e, bytkem před deseti lety, nyní e, strojnásobili deficit, ale alespoň trhy respektují vaše vedení. Desetileté um, Obligace jsou na téměř zvladatelné úrovni díky vašim navrhovaným reformám, i když hlavně díky iniciativě Evropské centrální banky, která vám koupila čas. Fiskální konsolidace a hospodářské reformy v Itálii by mohly případně uspět. V Řecku však prokazatelně nikoliv a je samozřejmé, že bankrot Řecka um, a uh, východ z eura by mohla znamenat debakl pro paní Merkelovou, ale bylo by nejméně špatným řešením. Fiskální konsolidace sice uvolní současnou krizi, ale v izolaci to samozřejmě není dlouhodobé řešení našich eh, hospodářských slabin. Odpověď, tak jak už zde zaznělo, je růst a nemáme málo politických deklarací, které volají po zaměstnanosti a růstu a řekněme si upřímně, do posud vždy sehlali, selhali, protože se jedná spíš o hesla, o klíčová slova, ale nějakým způsobem všichni čekají, že ten politik to vytvoří. Je to taková byrokratický přístup, který nás do této situace vehnal je samozřejmě jeden nedávný hospodářský dokument, který už je uskutečňován a samozřejmě odkazuji na dokument Maria Montiho o e, jednotném trhu, e, který právě můj kolega Malcolm Harbour nadšeně podporoval. A podle mě největším problémem, na který v Evropě narážíme, je, že hospodářská soutěž je spíše podkopávána než aby byla podporována tím intervencionismem a podívajme se alespoň na oblast zaměstnanosti. Jednotný trh má potenciál přijít s liberálnějšími, flexibilnějšími hospodářstvími v celé Evropě, ale odpověď zní nikoli véně více harmonizace, více pravidel, a více Evropy. Určitě ne. Evropa lepší bude Evropa liberálnější, Evropa s hospodářským potenciálem konkurenceschopnosti. Pane ministerský předsedo, my samozřejmě hovoříme o demokracii, i když vy jste byl zvolen italským parlamentem nikoli občany, máte však možnost tu vizi uskutečňovat, zasazovat se o hospodářskou restrukturalizaci, liberalizaci, být příkladem zbytku Evropy a pokud se vám tento ohromný úkol podaří, pak vás naše skupina rovněž zcela podpoří. Děkuji, pane Kalenane. A nyní za uh, GUE pan Patrik Le Iriak. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že s touto debatou bychom se neměli snažit eh, znamaskovat, eh, že úspornost nás zavede do záhuby. Vy jste nehovořil o úspornosti, pane Monty, vy jste hovořil o kázni, ale kázeň to je vždycky pro lidi, pro národy, ne pro finančníky, jak v Řecku, tak i jinde ta úsporná opatření, to je vlastně smrtelný jed. Neumožňuje ani rovnováhu veřejných financí, ani oživení hospodářství, protože obětuje sociální zabezpečení práci, důstojnost a tak dále. Hovořil jste o demokracii, ale o jaké demokracii tady hovoříme, když vy sám, pane Monti, pracovní kodex v Itálii tímto ničíte. Jakou demokracii v rámci paktu Euro Plus, když se říká, že už se nebudou vyjednávat úmluvy po jednotlivých odvětvích? Jaká demokracie, když tady máme trojku, která řídí všechny ostatní země? Jaká demokracie, když slova sankce, pro a tak dále pro ty, kteří nebudou uplatňovat úsporná opatření. Jaká demokracie? To nejsou ty smlouvy, které se dnes dělají pro růst a pro zaměstnanost. A v rámci, nebo tedy jménem skupiny GUE NGL vám předkládáme několik návrhů pro tuto zaměstnanost a růst. Zavedení evropské minimální mzdy, a minimálního příjmu, tak jak to bylo odhlasováno tímto parlamentem. Obrana eh, veřejného sociálního zabezpečení a vytvoření eh, profesionální ochrany pracovních míst v Evropě. Konec eh, sociálního dumpingu a zdanění kapitálu stejně jako zdanění práce, skutečná daň z finančních transakcí, Evropská aliance proti nerovné volné výměně se zavedením víz ochrany na hranicích eh, v souvislosti s tím, jaká zde bude eh, úroveň ochrany. Zavedení nové zemědělské a průmyslové politiky, rozvoj eh, inovací, školství, zdravotnictví, to všechno by bylo možné, kdyby byl vytvořen fond ekologického, lidského a dalšího kapitálu, kdyby byl vytvořen takový mechanismus stability, který by spolupracoval s centrální bankou tak by mohly být poskytovány úvěry za 1% přímo státům. A neodpovídejte mi, pane premiére, tím, že smlouvy vám to zakazují, protože vy je právě měníte za zády lidí a proti lidem, proti národům a tedy proti demokracii. Já vám děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Jeriku. A slovo za a EFD má pan Sperony, prosím. Presidente Monti, Pane předsedo Monty. Disponujete zcela jistě vysokou finanční kompetencí, kterou jste získal v akademických kruzích, v, úžky, v úzkých kruzích a na trilaterálních jednáních. Takže není náhodou, eh, že jste byl nedávno na Wall Street, kde jste se sešel eh, s vedoucími reprezentanty finančních trhů, kteří, které tvrdí, co všechno by občané Evropské unie eh, měli činit v takzvané eurozónu. No, toto všechno znáte velice dobře, ale možná, že tam máte své, možná, že jste se sešel se svými komplici, spiklenci možná, protože jste kdysi byl také komisařem a váš názor na hospodářskou situaci v Evropské unii sdílíte s těmito lidmi. Na stra- jste na straně zaměstnavatelů. Nikdy jste nebyl volen, ale teď stojíte v čele vlády. A pod, podpírá vás mezinárodní finanční svět. Jak vypadá vaše vize Evropy a váš pohled na Evropu? Domnívám se, že to je vize, kterou tedy my nezdílíme. E, myslím si, že Giorgio Napolitano, který vás protěžoval, e, vy sám říkáte, sami se z krize nevybředneme, ale vy oba také e, nevidíte, jak tací Eh, jako vy. Teď do toho něco, někdo něco zvolal, nebylo slyšet. Eh, máme tady Nový Zéland, máme tady Kanadu, máme tady Austrálii. Země se západní demokratickou tradicí, jejichž občané bez Unie a bez eura mají hospodářský a finanční systém, který je daleko lepší než ten, kterým disponujeme my. Děkuji mnohokrát, pane Sperony. Děkuji. Děkuji, pane Sperony. Ok, vielen Dank. Herr bendit Pane Konbendite, děkuji. A slovo má nyní pan Golniš. Bohužel minuta a půl, pane Goldiši. Pane předsedo rady, eh, řada lidí vás chválí za rychlost a razantnost vašich opatření, za to, že se snažíte eh, naplnit všechny požadavky. Stejně tak eh, bývalého partnera banky Goldman Sachs, dnes prezidenta ECB, a že realizujete reformy, že reformujete pracovní trh, že se snažíte obnovit hospodářský růst a e, seškrtat sociální výdaje. Všichni vám tleskají, ale otázka je, jestli se skutečně projevil odvahu, pane premiére, protože vlastně provádíte, podobně jako v minulosti, tyto věci bez toho, abyste někdy předstoupil před voliče e, ve volbách. A není urážkou říci, že, že vaše demokratická legitimita je omezena, protože jste byl eh, vlastně vyvolen komisí a dalšími trošku neprůhlednými skupinami lidí. A to přesto, že máte v parlamentu většinu. Vy nám, také jste nám tady narýsoval obraz integrované Evropy, která dodržuje zásady subsidiarity. Nicméně už mý kolegové na to odpověděli. Můj kolega pan Svoboda, který je Rakušan, nebo pan Frhovstad za liberály, který je vlámem, vám odpověděli anglicky, přestože tady máme řadu tlumočníků a e, všichni můžeme mluvit e, mateřským jazykem. Ale toto to Eh, přece není jazyk našich britských patriotů, kteří tady sedí po mém boku. Takže slovo teď má za komisi pan Ševčovič. Děkuji, pane eh, předsedo, pane premiére, vážení poslanci Itálie vstoupila do globální ekonomické krize v obtížné situaci vzhledem ke svému vysokému zadlužení a nízkému hospodářskému růstu. Nicméně od eh, okamžiku uvedení v úřad eh, vláda premiéra Montyho ukázala velkou odvahu vyřešit eh, tyto výzvy, až přijala celou řadu velmi závažných opatření. V prosinci například byl přijat nový úsporný rozpočtový balíček, který má konsolidovat veřejné finance, který má umožnit Itálii primární, su, primární přebytek do roku 2013 a umožnit vládě začít snižovat zadlužení. Kromě toho byla provedena celá řada strukturálních opatření v oblasti zdanění, důchodů, hospodářské soutěže, podnikatelského prostředí a efektivnosti veřejné zprávy dochází k otevírání sektoru ekonomiky a k administrativnímu zjednodušení, což by mělo dále posílit podnikatelské prostředí a konkurenceschopnost. Omezují se tím překážky pro hospodářský růst a tím pádem by se ekonomika měla lépe přizpůsobit hospodářské situaci. Komise tedy vítá rozhodné kroky podniknuté italskou vládou a je připravena pomáhat a podporovat tyto kroky, pokud to bude vláda považovat za vhodné. Konkrétním příkladem je například podpora komise komise boji proti eh, nezaměstnanosti mládeže a to tím, že byl vytvořen akční tým pro Itálii a také ehm, eh, využíváním strukturálních fondů. Pane premiére, jak vidíte, máte tady v Evropském parlamentu širokou podporu a určitě také víte, že máte mnoho přátel a fanoušků také v komisi. A proto bych vám chtěl říct jménem komise, že my Itálii a vaší vládě a vám osobně přejeme hodně úspěchů ve vašem úsilí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Ševčoviči, a dávám teď slovo a panu premiérovi Montimu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jelikož jsem věnoval svému úvodnímu projevu více času, než jste původně počítali, za což se samozřejmě omlouvám, budu nyní na závěr stručný. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji i poslancům za podporu, kterou projevili mé zemi, mé vlády a za to, jak podpořili i moji osobu. Tato slova naplněná city jsou pro nás velmi povzbudivá, protože se samozřejmě v Itálii snažíme vládnout stále lépe. Snažíme si, aby Itálie byla stále více na cestě evropského růstu, aby tedy jako země vzkvétala. Děkuji i panu komisaři Ševčovičovi. Dovolte mi, abych zmínil pouze dvě věci. Eh, samozřejmě, že celá řada věcí eh, bude následně k nalezení eh, v protokolu. Je tam i celá řada filozofických věcí, které například pronášel pan kolega Sperony a jemu a všem ostatním velmi děkuji. A nyní e, velmi krátká poznámka následujícího znění. Rád bych se vrátil k tomu, co říkal pan Golniš. Jemu můžu francouzsky říci. Nechci se chlubit demokratickou eh, legitimitou zešlo z voleb. A vím, že na rozdíl od vás a dalších eh, jsem nekandidoval, abych získal tuto legitimitu. Byl jsem požádán, abych odvedl tuto práci, kterou dělám s nadšením. A jsem si jist, že kdyby vás požádali, abyste v nějaké obtížném okamžiku eh, předstoupil eh, a vytvořil vládu, tak byste určitě neodmítl a určitě byste neřekl, že tak učiníte pouze, když budete mít demokratickou legitimitu. Um, ehm. a la signora, all'onorevole... A nyní mi dovolte, abych řekl něco na adresu ostatních. Děkuji, děkuji vám za tento emocionální dík. A nyní na adresu paní Harms. Dovolím se navázat na to, co jste řekla a připojím k tomu všeobecnou připomínku. O Řecku toho zaznělo mnoho. Diskutovali jsme o tom velmi intenzivně a já patřím mezi nejstarší v sále a mohu tedy celou věc nahlížet z historické perspektivy. Tvrdý přístup, který je dnes uplatňován vůči Řecku, by nás mohl svést k, k tomu, že bychom to přeháněli. Přehnané to možná je, ale prosím, Nezapomínejte, že řecká politika po dlouhá léta, a já to říkám jako skromný pozorovatel zvenčí, řecká politika byla po dlouhá léta přehlídkou eh, těch nejhorších praktik, které je možno v politice nalézt. Je to řešeno i v tom článku, o kterém jsem hovořil. V Evropě nyní funguje demokracie na národní úrovni, ale bohužel ne na evropské úrovni. Když e, něco takového čteme, tak bohužel musíme pros, pronést dementy. Já si myslím, že demokracie na evropské úrovni funguje a E, takovéto případy, které jsme viděli v Řecku, naopak nesvědčí o demokracii na národní úrovni. Je tu mnoho korupce, e, nepotismu, špatné zadávání veřejných zakázek. To všechno jsme v Řecku viděli. Samozřejmě, že bychom mohli, být, e, mohli mít za to, že se k Řecku chováme přehnaně přísně když ho když se ho snažíme dostat eh, k rozpočtové kázni. Rád bych ale poukázal na to, že kultura stability vznikla v Německu a díky euro a díky Maastrichtské smlouvě jsme dosáhli velkého pokroku, což má samozřejmě velkou výhodu, spočívající v tom, že politické jednání zemí je eh, opřeno o pevný základ. Vždycky je jednodušší dobře říci dobře, budeme se více zadlužovat a zkrátka to vyřeší generace po nás. Já bych, byla ráda, bych byl rád, kdyby Evropa nyní mohla najít eh, sílu v jakési rovnováze, protože v tuto chvíli to vypadá, že se eh, uchylujeme pouze jedním směrem, směrem eh, k úsporám, ale já si myslím, že je dobré, když máme to kyvadlo, tu rovnováhu, protože jako příkladu Itálie jako země z toho velmi profetovala. My jsme tedy vstoupili do euro eurozóny a díky tomu máme mnohem přísnější rozpočtovou kázeň. Velice děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane premiére. Tím pádem jsme uzavřeli tuto rozpravu. Co?